Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se k hlasování a začneme s právou Knights Otebruk. Je to hlasování, tedy začínáme. Kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdržel se? Eh, přijato. Zpráva pana Muldera. Máme hlasování o pozměňovacím návrhu ve dvou částech. První část